Buongiorno. Dobrý den. Vítám všechny přítomné. Náš pořad jednání máte ve svých materiálech. Jestliže nemáte žádné poznámky, tak můžeme přijmout pořad jednání bez změn. Tlumočení dnes máme ve všech jazycích poslanců, jak výboru Envy, tak výboru ITRE. Vítám zde všechny členy obou dvou parlamentních výborů, kteří společně pracují na vypracování této významné zprávy. Jsem eh, ráda, že se nám daří dobře spolupracovat, že se plodně spolupracuje na sestavení této eh, zprávy, že je takto organizována práce, zejména s panem kolegou eh, Krotem a pravodaj. Společná zasedání, jak víte, jsou organizována tedy za přítomnosti obou předsedů a, před, a to proto, aby se mm, usnadnila práce obou výborů a my jsme se tedy rozhodli, aby se e, střídali jednotliví předsedové při předsedání zasedání. Tomu prvnímu zasedání předsedal kolega Grote, e, dnes budu předsedat já a tak dále. Ještě než zahájíme dnešní práci a než předám slovo dalším řečníkům. Chtěla bych ještě navrhnout schválení zápisu z 26. září. I tento text máte ve svých složkách. Pokud nemáte výhrady, bude považován tento zápis za schválený. A nyní předám slovo kolegovi Grotemu, pokud eh, chce promluvit předtím, než se pustíme do práce samotné, prosím. Velice krátce bych chtěl říct, že naše spolupráce eh, fungovala eh, výborně. Dosáhli jsme dobrých kompromisů a v konečném důsledku eh, parlament odhlasoval naši pozici. Podle mého názoru je eh, velice důležité, abychom eh, v příštím roce 2014 byli vnímáni jako instituce, která je schopná veřejnosti předložit odhlasovanou pozici, schválenou pozici a eh, musíme si být vědomi toho, že my jako instituce eh, jsme velice vnímáni, jsme pod drobnohledem veřejnosti teď před evropskými volbami a proto musíme pracovat eh, disciplinovaně a myslím si, že jsme velice dobrý tým. Děkuji. Grazie, grazie. Děkuji vám. Pane předsedo, a nyní se dáme do práce samotné. Víte, že máme dvě hodiny na tuto rozpravu. Eh, takto eh, je to uspořádáno. Deset minut budou mít každý ze zpravodajů na svůj příspěvek, pak pět minut pro každého stínového zpravodaje a následně dvě minuty pro další řečníky, kteří si budou přát přispět do diskuze a mohou se již teď začít zapisovat do seznamu řečníků. Jako první promluví paní Anne Delvo za Envy 10 minut, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Všichni jste měli příležitost se seznámit eh, s návrhem pana Šimanského a mým. Podle článku 51 jednacího řádu je to kompromisní text, který je nyní eh, předložen vám k dispozici do 12. listopadu. Máte čas pro pozměňovací návrhy. A to proto, abychom mohli reagovat na pět hlavních výzev, které nás čekají. Za prvé, jak dosáhnout ekonomicky účinně našich cílů eh, nízkouhlíkové energetiky, za druhé, jak maximálně využít příležitostí poskytovaných eh, vytvářením pracovních míst a rozvíjení ekonomických činností na kontinentu. Za třetí, jak reagovat na naléhavé eh, výzvy související eh, s klimatem a přitom pozbují konkurenceschopnost a rozvoj technologií. Za čtvrté, jak vyřešit naši Eh, energetickou závislost na exportujících zemích, abychom přitom jednali efektivně a využívali naše vlastní obnovitelné zdroje a dosáhli energetické účinnosti. A eh, poslední, jak eh, zajistit, aby naše podniky malé, velké, střední a naši občané měli přístupnou energii, udržitelnou a aby naše, náš energetický průmysl byl konkurenceschopný. Eh, potřebuje tedy nízké ceny a eh, prospěch pro všechny zúčastněné, včetně občanů. Je tedy velice jasné, že náš eh, Evropský parlament eh, toto měl za cíl již před tedy vytvořením zelené eh, knihy a před rozhodnutím rady v březnu, ale znamená to, že se musíme na celou věc podívat z mnoha různých stran a mít co nejobjektivnější pohled na to, jak vypadá celá klimatická oblast související s energetikou, jak vypadají naše současné modely. Takže já v tom klimatickém balíčku Vidím, jak už jsme o tom hovořili při prvním názoru, že se jedná eh, o politiky, eh, které eh, jsou vedeny na národní úrovni. Některé státy masivně investují do obnovitelných energií, ale často neuvažují o rentabilitě. Některé z těchto obnovitelných technologií jsou již hodně rozvinuté, ale přesto jsou ještě finančně podporovány eh, státy. Například eh, u nás to tak je se zemním plynem, který nepochybně je eh, zdrojem znečištění, velkým zdrojem znečištění a je záložním zdrojem samozřejmě. Nehledě na všechny tyto nepříliš pozitivní prvky politiky v jednotlivých členských státech, je zapotřebí, abychom uvažovali o e, této situaci globálně a já si myslím, že bychom měli využívat obnovitelné zdroje a neměli bychom spochybňovat e, obnovitelné zdroje jako takové, jenom kvůli tomu, že v některých členských státech ty politiky na podporu obnovitelných zdrojů nebyly e, dostatečně dobré. Měli bychom posouvat konzistentně, to znamená, že bychom také měly dosáhnout konzistence vůči členským státům, které také někdy poskytují dotace i na fosilní zdroje. Ohledně klimatického balíčku vidím, že se překrývají tři cíle. Eh, účin, eh, energetická účinnost, obnovitelné zdroje a emise, tedy nízkouhlíková eh, energetika je zapotřebí, abychom všechno detailně prostudovali a přemýšleli o různých eh, propojení a překrývání těchto cílů, jak využít těchto synergií, tak abychom uvažovali o kombinovaném efektu mezi energetickou účinností a obnovitelnými zdroji. Eh, dalším prvkem je energetická účinnost a její potenciál, který byl podceňován a měl by mít mnohem důležitější úlohu. A opravdu bychom se na toto měli zaměřit a toto by mělo být významnou součástí budoucího energetického klimatického balíčku. A nakonec tedy konkurenceschopnost, eh, jedná se o energetickou bezpečnost, eh, která také byla podceňována, ale v současném eh, regulačním rámci nebyla patřičně posilována spolupráce mezi členskými státy, například při výměně informací, a k tomu se vrátím. Takže co se týče tohoto současného regulačního rámce, co je tedy pro nás nejdůležitější? Podle mne podniky, průmysl, investoři potřebují mít stabilní prostředí, aby mohli dlouhodobě investovat, a aby nedocházelo k průběžným eh, změnám v průběhu hry, protože teď nemají jistotu o tom, že to, co se v Evropě rozhodne, bude trvat. Je často měněn regulační rámec, což nevytváří bezpečné prostředí, nevytváří to jistotu. Ehm, neměli bychom zamítat to, co již funguje sektory které byly ty nejdůležitější pro eh, vytváření pracovních míst, jsou také sektory, které se zabývají obnovitelnými zdroji a vůbec energetický sektor. 1 eh, milion 200 tisíc osob eh, zde pracuje a od roku 2009 eh, eh, dali o 30 více eh, pracovních míst a komise se domnívá, že pokud bude dostatečně investováno, tak bude možné ještě do roku 2030 navýšit tato pracovní místa. Máme tedy tři závazné cíle. Máme tři závazné cíle, ano, ale je třeba je korigovat, abychom mohli ten systém optimalizovat a abychom se vyhnuli nekonzistentnosti. Ten CO2, eh, energi- účinná energetika a obnovitelné zdroje. Máme obrovský technologický potenciál, potenciál ochrany životního prostředí a potenciál vytváření pracovních míst. Co to znamená? Musíme se obývat rentabilitou, konkurenceschopností našich podniků, abychom takto integrovali tyto výhody do klimatické politiky a energetické politiky jako důležitá kritéria, která budou stejně důležitá jako potenciál ochrany životního prostředí. Je zapotřebí měli jasné ukazatele, které budou umožňovat jasně eh, a přesně měřit eh, přispění ke konkurenceschopnosti. Co se týče obnovitelných zdrojů, ano, já jsem ti říkala ano, Eh, ale v určitých zemích, už, se, už jsme se o tom zmiňovali, některé státy příliš rychle si rozvily eh, svou schopnost obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje jsou jednou ze součástí energetického mixu, lze je aplikovat, ale musí být správně, eh, správně mm, prováděny tyto politiky. Ano, ano, úplně souhlasím s energetickou účinností a chci vás ujistit, že to je opravdu úhelný kámen eh, energetické um, politiky a politiky ochrany životní prostředí. Od roku 2001 se třikrát zvýšil energetika. A Evropská unie dováží obrovské množství energií. Eh, máme energetickou účinnost, eh, která se ve světě zvětšuje eh, o 10 Evropská unie ročně a eh, komise do roku 2020 očekává úspory, úspory, obrovské úspory uhlí. Do roku 2030 můžeme dostat obrovského úspěchu. Co se týče celé té škály nástrojů, které máme, je e, zapotřebí, abychom, aby se členské státy vyměňovaly informace, aby spolupracovaly, aby evropský trh mm, působil jednotně a aby byl navzájem propojen. E, chci citovat několik příkladů. Země v Beneluxu, Německo a Francie vytvořili v roce 2005 fórum e, pro energetiku to je opravdu takový mm, prvoplanové forum pro eh, diskuze o všech diskuzích, eh, eh, řečnice se omlouvá, pro všechny účastníky v tomto sektoru, což umožňuje aby v jednom regionu západní Evropy se skutečně diskutovalo o souvisejících problémech. Proč bychom nemohli vytvořit na této iniciativě postupně další propojenost mezi členskými státy? Můžeme přemýšlet eh, takovým způsobem, aby Členské státy společně spolupracovaly, vyměňovaly si informace, zabývaly se, eh, zabývali se ve svých energetických politikách i dopadem na eh, okolních členských státech. Co se týče obchodování s emisemi, je zapotřebí předejít tomu, aby aby se předešlo takovým eh, prostředkům jako je backloading. Je zapotřebí zajistit určitou cenu uhlíku a proto je zapotřebí, abychom měli automatický korekční systém, který bude zvažovat ekonomický kontext a energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. Je tu celá řada dalších prvků, o kterých bychom se ještě mohli eh, bavit. Já jsem ještě nehovořila o ambicích, o úrovni ambicích eh, ohledně vytváření cílů. Já jsem o tom ještě nehovořila, protože se eh, mluvilo o, mm, o jiných tématech, eh, která byla plná čísel. Všechna ta čísla, všechna ta procenta, která se zmiňují, by nás neměla odvádět od toho principu, že máme si stanovit strategické cíle, ambiciozní cíle a to musí být naše priorita. Děkuji. Grazie. Děkuji paní kolegyni Delvo. Kolega Šimanský má slovo. Děkuji bardzo. Děkuji. Myslím, že už teď vidím poměrně dobře z toho, co už naš, naše kolegyně teď prezentovala, že s paní Delvo máme podobné obavy. Oba e, máme, všichni máme velký zájem přejít na nízkokarbonovou ekonomiku a to nákladově efektivně. Nechceme, aby naše ekonomiky nesly příliš velkou finanční zátěž. Také nás zajímají pracovní místa ve všech eh, průmyslových sektorech, ty musíme chránit. A také nám obou leží na srdci energetická bezpečnost a snižování naší závislosti na dovozu energií. Tež nás e, zajímají ceny energií. Ty se samozřejmě přímo odrážejí v konkurenceschopnosti ekonomiky a musí klesat, ale otázka je, jak to zajistit. Jsem si jist, že nákladově efektivní přechod na nízkokarbonovou ekonomiku e, nenastane bez vážné, seriózní diskuse a analýzy současné politiky. Musíme si položit následující otázky. Je nákladově efektivní ehm, třikrát ehm, zavázat ty samé státy nebo společnosti, aby dělali to tež. Co se týče pracovních míst a vytváření pracovních míst, tak je velice snadné ehm, by říkat odborářům, právě odborářům a veřejnosti o snadném přechodu na zelené pracovní místa. Ale ve skutečnosti ta situace není tak růžová. Když se podíváme na statistiky, tak ty nejoptimističnější předpovědi zelených pracovních míst budou možná 2 až 3 miliony míst. Ale intenzivní ekonomika dává práci 20 milionům lidí. A ty nejsti jsou tedy eh, rozprostřeni rovnoměrně ve všech sektorech. Ehm, je to 10% eh, ve Evropské 15 a 15% v nových státech. Takže to je Mm, nebo přechod tak velkého počtu lidí na nízkokarbonovou ekonomiku je těžko představitelný, že nejsou připraveni na tuto na tento přechod. Musíme snížit závislost na dovozech, ale nestačí tedy um, využívat potenciálu obnovitelných energií. My máme v Evropě omezený přístup k tomuto potenciálu. Ani trh není připraven na nekonvenční zdroje energií mohlo by to ve skutečnosti vést k nebo znamenat, že mm, v určité fázi budeme platit méně našim partnerům v zemi Perského zálivu, například protože oni by možná snížili pro nás ceny. A nižší ceny energií je výsledek kombinace mnoha politik. Pokud chceme zastavit tu špatnou, mm, ten špatný trend, který poškozuje naši ekonomiku, tak se musíme zaměřit na uh, politiku životního prostředí tak, abychom zohlednili situaci naší ekonomiky. Um, Evropě. Musíme se podívat na to, jaké eh, zátěž na sobě nese země jako Brazílie, Čína nebo USA, protože dříve nebo později budeme budeme mít komplexní obchodní dohody s těmito státy, takže musíme uvažovat globálně o tom. Náš podíl globálních emisí je Mm, nepodstatný a pravděpodobně se bude snižovat. Takže se musíme vzdát toho snu, podle kterého jednostraná akce EU změní celý svět. Ne. Problém klimatických změn je skutečně globální problém. A druhý prvek je využití politického potenciálu a s cílem stanovit nebo dát příklad, jít příkladem. My jsme o tom hovořili na začátku, když jsme definovali naši politiku. Doufali jsme, že úspěch evropské politiky klimatu bude, eh, přivede další, aby nás následovali, ale jak se zdá, nebo dnes je jasné, že nikdo se nás nesnaží následovat. to je důvod z toho, důvod je ten, že nikoho no, není spokojen se statusem quo, protože tato politika nesplnila očekávání všech, takže by se měla zásadním způsobem změnit. Potřebujeme eh, stabilní pravidla mm, pro investory v Evropě. Ty teď neexistují, a to je není jenom vinou z politiky klimatu, ale jsou je to i z jiných důvodů, je velmi obtížné investovat do energetiky, protože pravidla se mění přes noc. Ale musíme si přiznat, že klimat, politika klimatu je jeden z těch prvků, které investory odraz, odrazují, protože neví, jak se ceny budou měnit, neví, zda bude nákladově efektivní investovat do energie nebo ne. Eh, byly velice špatné příklady v minulosti, ty snahy uh, změnit pravidla během hry, například systémy ETS, obchodování s povolenkami. To byl eh, velice špatný pokus dát veřejné peníze do mm, energetických strojů, především země, kde je nedostatek prostředků v době krize a by radikálně měnili politiky. A to oni museli přes noc změnit politiku. Skutečně narazili a to bylo špatné pro investoře, protože investoři se rozhodli, že budou EU věřit a investují peníze a přes noc ztratili podporu v mnoha zemích. Druhý problém je problém cen energií. Samozřejmě politika klimatu za to nemůže. Ale je to faktor, eh, díky kterému jsou ceny energii v Evropě příliš vysoké a tento problém musíme vyřešit nejenom proto, že naši občané a podnikatelé si to nemohou dovolit, ale Evropa není ostrov. My jsme kontinent, který má velký obchodní potenciál. Pracujeme na nových dohodách o volném obchodu s Kanadou, Japonskem, Koreou, USA a tak velký rozdíl v cenách energií je neakceptovatelný. Naše ekonomika zaplatí e, za to, e, když bude vystavena globální konkurenci. A to se stane dříve nebo později. Potřebujeme strategický cíl nového otevření politiky klimatu, obnovení rovnováhy mezi e, cíly udržitelnosti, konkurenceschopnosti a třetí cíl pro mě by byl ten cíl, který by se týkal bezpečnosti dodávek. Takže musíme postupovat opatrněji, co se týče realokací, re, týče mm, lokalizace, lokalizace energeticky náročných průmyslů. Politika by se měla zaměřovat na snížení cen energii, především v kontextu mezinárodního obchodu a musíme využít veškerý možný potenciál vnitřního trhu. Musím, skutečně potřebujeme jednotný energetický trh, protože tady je obrovský potenciál konkurence. Konkurence vždy e, ceny změní dříve nebo později. Není to jenom implementace práva. Nebudu zacházet do detailů, protože ten, ta, to legislativa není ještě plně implementována ve všech členských zemích, ale musíme se zaměřit na rozvoj infrastruktury pro obnovitelné zdroje energií a také další zdroje. Musíme se zaměřit na energetický potenciál Evropy, který je vysoký, ale není dokonalým způsobem rozdělen a distribuován. V neposlední řadě potenciál členských zemí je velice odlišný samozřejmě, co se týče geografických podmínek, klimatu, obchodu, geopolitické situace. Samozřejmě jsme velmi odlišní. To je, je to velice diverzifikovaný kontinent Evropa. A tuto diverzitu musíme zohlednit, když rozhodujeme o tom, kdo bude mít mm, povinnost implementovat eh, určitou politiku klimatu. Nejenom DP, což je eh, oblíbený faktor všech politiků. My musíme uvažovat o emisích CO2 na hlavu, eh, musíme uvažovat o úspěchu všech států od roku 1900 90, co se týče politiky klimatu, musíme se podívat. Je potenciál mobilizace zdrojů obnovitelných energií ehm, na všech trzích eh, Evropské unie a musíme uvažovat o energetické účinnosti. Ty cíle, a to je nejdůležitější prvek, protože ty jsou vlastně závěr našich diskusí v politice klimatu. Tři hlavní cíle, které teď máme, jsou nejdůležitější. Za prvé, nákladově efektivní nízkokarbonová ekonomika. Máme různé nástroje v různých zemích. A proto je politika nekoherentní. Některé státy mají potenciál z obnovitelných zdrojů, jiné ne. Některé Eh, přešly na nízkokarbonovou ekonomiku částečně, jiné ne. Některé mají potenciál energetické účinnosti a jiné ne. A toto je třeba, toho je třeba si všimnout a mm, musí to být odraženo v novém balíčku, jinak budeme opakovat staré chyby a status quo. A nikdo ve světě s naším, mm, se naším příkladem nenechá vést. Mm, cíl snižování emisí by měl být realizován um, spravedlivým způsobem. To, ta zátěž by měla být sdílena spravedlivým způsobem. To by mělo být součástí nové, toho nového balíčku a mělo by to odrážet dohody na mezinárodní úrovni a mělo by to být eh, distribuováno ETS spravedlivým způsobem. Děkuji, pane Šimanský. Pan Grote má slovo. Eh, děkuji. Máme tu dnes eh, mnoho eh, návštěvníků a to zejména z severního Poríní Westfálska. To je, my jsme sedmá, sedmá největší ekonomika Evropské unie, pokud jde o HDP. Eh, nic. A to se velice úzce týká eh, ekologické politiky. Já eh, vítám tyto návštěvníky v našem kruhu. Doufám, že využijí této návštěvy co nejlépe, aby se seznámili s těmi cíly do roku 2030. Zdravím tedy předsedu delegace. Bene, come avete visto, benvenuti. Vidíte, Eh, všichni jsme vás eh, rádi přivítali. Nyní zahájíme rozpravu k tématu. Začnou stínový zpravodaj pan Vidal Kvadras jako první, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, Herbert Royal tu dnes bohužel pravděpodobně není, takže já budu hovořit jeho jménem. Pokusím se vysvětlit eh, stanovisko naší politické skupiny k těmto k tomuto rámci 2020 a soustředím se na ta nejspornější témata, což jsou cíle do roku 2030. Plně souhlasíme s komisí, že se musíme poučit z naší zkušenosti a vyvodit eh, závěry z rámce 2020 a jeho dopadu na eh, energetickou politiku členských států. Eh, závěry, které vyvozujeme z ní, že cíle do roku 2020 se soustředují na klimatickou politiku příliš na úkor energetické politiky. Máme tu poměrně eh, jasnou eh, hierarchii, kdy eh, energetická politika je podřízena klimatické politiky, politice a je na čase obě dvě politiky vyvážit, postavit na stejnou úroveň a brát přitom v úvahu určitá fakta. Za prvé máme tu dlouhou vleklou ekonomickou krizi, která omezuje rozpočty členských států a přístupy e, podniků k úvěrům. Za druhé, e, ceny energie v Evropě e, zůstávají mezi největšími v rozvinutém světě. Podle Eurostatu ceny elektřiny se zvýšily o téměř 14 pro soukromé domácnosti od roku 2010 do roku 2012 a e, o 12 pro e, průmyslové podniky v Evropské unii. A co je ještě horší, tak podle Mezinárodní e, agentury pro energii ceny energie budou ještě dále stoupat v Evropě. Za třetí, Evropa představuje pouze 11 globálních emisí a její podíl zvýší. Společně s nedostatkem ambice našich mezinárodních partnerů a, a konkurentů, kteří produkují CO2, znamená, že my vynakládáme veškeré úsilí e, na akce, které v globálním měřítku nemají žádný význam. Je dokonce možné, že e, dosáhneme určitého snížení e, našich emisí, nicméně to, co uspoříme, bude mnohem menší množství e, než emise vyprodukované našimi offshoreovými aktivitami. A dále v podstatě obětujeme náš průmysl, když se snažíme o toto všechno. Musíme mít na paměti, že je třeba vyvážit ekologickou udržitelnost s konkurenceschopností. V tomto duchu musíme tedy eh, přeskoumat cíle do roku 2020 a neopakovat stejné chyby, kterých jsme se už dopustili. Pokud jde o eh, naše eh, cíle v oblasti obnovitelných zdrojů, tak proti těm samozřejmě nic nemáme. Nicméně prozatím ten vliv, který mají na ceny energetiky, Eh, je poměrně eh, malý vzhledem k eh, vnitrostátním dotacím a znamená v některých členských státech katastrofu. Musíme se vážně zamyslet nad podporou závazných cílů v oblasti obnovitelných zdrojů. To neznamená, že se vzdáváme, že zcela opouštíme obnovitelné zdroje. Evropské fondy pro výzkum a vývoj musí nadále financovat technologické prostředky které by eh, byly eh, konkurenceschopné, ale nemůžeme aplikovat eh, retroaktivní opatření na investice, které už byly uskutečněny. Na druhou stranu nemůžeme slepě dál podporovat energetické zdroje, které dosud nejsou konkurenceschopné a které mají nevýhody, pokud jde o jejich zapojení do přenosových soustav mnohem vhodnější bude mít obecné e, cíle redukce CO2, které by podpořily čistší zdroje energie, ale neza, nezakládaly by se tolik na obnovitelných zdrojích. Kromě toho bychom mohli diskutovat o e, vhodnosti e, nějakého podcíle energetické efektivity, které by nám pomohly snížit cíle a dosáhnout finančních úspor ve střednědobém horizontu. Tímto způsobem bychom zvrátili ty chyby, kterých jsme se dopustili v rámci 2020, kde cíly e, energetické úspornosti byly pouze e, orientační, kdežto cíle v obnovitelných zdrojích závazné. Paní předsedkyně, na závěr bych chtěl říct, že musí, musíme uvědomit, že e, politika klimatu a politika energetiky spolu úzce souvisejí, ale není to totéž. Snažme se i nadále snižovat emise, ale přitom přitom nestřílejme sami sebe do nohy, nepodřezávejme si vlastní větev. Eh, tak eh, Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěla na úvod poděkovat zpravodajům za jejich dosavadní práci. Začínáme však mít poměrně málo času. Evropský parlament eh, musí zaujmout jasné stanovisko k rámci klimatické a energetické politiky velice rychle. Eh, komise chce vydat sdělení na začátku příštího roku a během jara 2014 by měla být tato témata do tato témata projednávána v Evropské radě. Na tomto pozadí je poměrně znepokojivé, že jsme stále tak nejednotní ohledně základních bodů v parlamentu. To, co říkal kolega Vidal Quatras, na tom se eh, shodneme. Ale pak jsou tu další věci, na kterých eh, se tedy eh, neschodneme. Myslím si, že základem tohoto prvního textu eh, našich dvou zpravodajů eh, jsou eh, dobré myšlenky. Ten text vychází z přechodu na na myšlenku, že klimatická a energetická politika ohrožuje konkurenceschopnost. Já pocházím z velice industrializované části severní Evropy. Já jsem Eh, na 100% zprůmyslněná, ale zároveň se zasazují o eh, životní prostředí. Je důležité, abychom byli šetrní ke klimatu a eh, životnímu prostředí. To je, to je to novum. Tím konkurujeme zbytku světa. Právě v této oblasti můžeme být lepší než konkurenční země, aniž bychom se vměšovali do trhu. A aniž bychom uh, vyvíjeli systémy, které eh, mají vliv na klimatické, na, na klima, jako jsou například průmyslové emise. V mnoha ohledech eh, stávající klimatická politika je úspěšná. My snižujeme emise, my eh, budujeme eh, obnovitelné zdroje a je nesmyslné to zničit tím, že náhle otáčí, otočíme o 180 stupňů a nabereme jiný kurz kvůli ekonomické krizi. Otázka klimatu tu stále zůstává. Také mě trochu překvapuje, že eh, zpravodajové nezašli v této zprávě dále. Podle mě eh, je dobré eh, jasně vyznačit v této první zprávě, jak je důležitá energetická efektivita. Z toho mám radost, ale mělo by to vést k jasnému návrhu, ale místo toho tady v textu stojí. EU approach on energy efficiency a e, já si myslím, že to bychom měli dělat. My bychom měli rozhodnout o konsistentnějším přístupu. My bychom to měli udělat místo, abychom konstatovali, že to máme udělat. To, myslím, je přesně tento úkol. E, musíme přinést konkrétní návrhy samozřejmě e, s ohledem na členské státy. Nejen vágně konstatovat, ano, musíme něco udělat, aby se to zlepšilo. Měli bychom také napsat černé na bílém čísla a e, údaje o cílech v oblasti energetiky a e, klimatu napojené e, na cíl snížit emise do roku 2050 o 85 až 90 Máme tu ty tři cíle snižování emisí, tedy CO2, potom výstavba eh, obnovitelných zdrojů a potom eh, efektivizace energie abychom byli co nejkonkurenceschopnější. Všechny tyto cíly by měly být závazné, jinak se nic nestane. Každá členská země potom eh, bude moci rozhodnout, jak těch cílů dosáhne. To nemůžeme členským státům nařídit my. Nicméně ty cíle musí být naprosto jasné, zřetelné a závazné pokud, neo, pokud nedefinujeme eh, pokud nedefinujeme tyto cíle v oblasti obnovitelných zdrojů, tak se prioritem stanou fosilní paliva. Musíme eh, být před, veře, musíme být před veřejností eh, zcela eh, jas, jasně říci, že zkrátka převažují jiné priority. Bez obnovitelných cílů bude čím dál dražší kapitál na investice, které budou potřeba. Na závěr bych chtěla říci, ano, paní předsedkyně už ťuká do stolu. Ještě jednou chci říci, musíme být konkrétnější. E, čas nám již brzy vyprší. Děkuji. Grazie, la kole... Děkuji. Kolegyně Grazie, signora presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Um, well. Já začnu konkurenceschopností. Když předseda komise, pan Barozo, 8. ledna 2007 předložil první návrh strategie na rok 2020, zdůraznil, že argumentem pro tento dokument byla konkurenceschopnost. Evropa by měla být světovým lídrem v zelené ekonomice a jen investováním do nových technologií do zelené ekonomiky můžeme být eh, konkurenceschopnosti a přežít. A proto je teď zajímavé vidět, že Čína, Brazílie, Indie a spousta dalších zemí investuje mnohem víc do takovýchto ekonomik než více, než my. Když eh, později byla přiložena tato prezentace, eh, řeklo se, nestačí mluvit jen o konkurenceschopnosti, musíme mít také investice, potřebujeme rámec, potřebujeme vyslat signál podnikům. Bez rámce pro investice nedosáhneme investic. Možná někteří lidé si myslí možná, že investice by měly být veřejné, ale investice musí přijít od soukromých zdrojů, protože a pak bez garantovaného rámce do zelené ekonomiky nikdo investovat nebude. A do hospodářství zaměřeném na zelené technologie. E, ceny nemají nic společného s obnovitelnými zdroji. Ty záleží na dovozu tyto ceny. V roce 2010 EU vynaložilo 350 miliard eur na importu fosilních paliv. 350 miliard je, je HDP Polska například. Proto jsou ceny energií v Evropě vysoké. Proto si myslím, že způsob, jak z této závislosti se vymanit a zajistit energetickou bezpečnost, je zbavit se závislosti na Putinovi a dalších států, například eh, z Blízkého středního východu, odkud získáváme energetické zdroje. A měli bychom se na to zaměřit i v energetické účinnosti. Máme tu závazný cíl pro energetickou účinnost a myslím, že bychom měli vyslat signál podnikům v tom, že mohou investovat do obnovitelných zdrojů do obnovitelné energetiky a nemusí se obávat o své investice. A proto právě potřebujeme ty závazné cíle. Děkuji. Děkuji. Kolegyně Thompson. Slovo má eh, kolegyně Žerbrandy. Thank you, Chair. Can Fiona Hall on behalf of the Liberal group because she has to leave in a few... Může jako první promluvit za liberály Fiona Hall, protože musí odejít. Kolegyně Hall, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, dovolte, abychom poděkovala za tuto možnost. Já jsem velice přivítala ty eh, prezentace, které tady, jsme tady vyslechli obou zpravodajů o významu energetické účinnosti a nákladové účinnosti při snižování karbonu. Také eh, co se týče významu cílu energetické účinnosti. Toto je důležité, protože musíme eh, si uvědomovat, že 60 snížení jeho eh, plynu není z ETS, ale z jiných zdrojů. A to musíme zdůraznit v této zprávě, protože víme, že z, ekonomi- z hlediska ekonomické účinnosti musíme být energeticky účinní a členské státy o tom informují ve svém uh, zprávách v rámci ekonomického semestru. E, z hlediska z dodávek a z hlediska obchodního deficitu EU je důležité, abychom využívali méně energie. A Mezinárodní energetická agentura nedávno informovala o tom, že energetickou účinnost bychom měli považovat za, tu, za to první palivo, jak si, když se díváme na stranu dodávek. A kolik nebo jakou energetickou účinnost bychom se měli snažit dosáhnout ekonomicky. Institut Fraunhofer, který informuje eh, komisi a Německé ministerstvo životní prostředí, uvádí, že můžeme snížit spotřebu energie o 40 do roku 2030 a to nákladově účinným způsobem. Velká část tohoto potenciálu není v ETS. 61 budovy, 40 dopravy. Po, v dopravě. Pokud chceme dosáhnout těchto této zásadní, ekonomicky zásadní, ekonomické účinnosti tak to musíme eh, udělat součástí našich úvah od eh, do roku 2030. Předtím, než stanovíme cíle zeleného plynu, tak se musíme podívat na to, že právě mimo ETS můžeme dosáhnout velkých změn. Eh, mm, tak to by bylo možné snížit emise, aniž bychom se o to vůbec snažili, pokud se zaměříme na tuto stránku věci. A to je důležité, když uvažujeme o tom, z čeho můžeme dosáhnout do roku 2030. K obnovitelným zdrojům je důležité si eh, uvědomit, že eh, jsou úspěšné a ty cíle dosáhli toho, co měli, sníž, zvýšili počet obnovitelských zdrojů a náklady významným způsobem poklesly. A co je ještě důležité, že to je růstový obor v době recese. Mnoho tady padlo nedávno i dnes dopoledne, že o, o nákladech cenách energie. A tady bych chtěla trošičku eh, vysvětlit některé mýty, které tady často kolují. Především obnovitelné zdroje nejsou hlavním důvodem, proč stouply ceny energií. To mm, byl nárůst cen fosilních paliv. A na straně obnovitelných zdrojů to bylo jenom malé procento eh, mezi těmi důvody na růstu cen energií. Eh, dotace, eh, dotace nefungují, to je další mýtus. Oni fungují, ale je třeba, aby byly lépe cílené, lépe formulované, abychom se nedostávali do problémů, který všichni známe, že když ehm, dotujete technologii, která se vyvíjí, tak vytvoříte problémy do budoucna. Musíme se podívat na to, jak budeme v budoucnu dotovat obnovitelné zdroje a zaměřit se na e, nové vznikající technologie. Další věc. Um, musíme um, říci, že potřebujeme vlastní zdroj energie. Když se bychom se měli podívat tady na břidlicový plyn, že to bude jakási levná odpověď jako v USA. Minulý týden v, jsem hovořila s voliči a s mnoha podnikateli v oblasti chemického průmyslu. A ti mi říkali, že si, že si musíme uvědomit, že břidlicový plyn v Evropě nebude tak levný jako v USA, bude konkurenceschopný jenom za současných cen, takže na to se musíme podívat, pokud chceme bezpečnost našich dodávek, tak břidlicový plyn není e, takovou tou levnou odpovědí, jak e, ten mýtus říká. My jsme také hodně jednali s eh, zástupci průmyslu, potřebě průmyslové politiky, to jsme měli například v ocelářství. A my se musíme na obnovitelné zdroje dívat z hlediska průmyslové politiky, protože spousta zemí, 138 eh, zemí ve světě to dělá. A pokud to neuděláme my, tak zjistíme, že zůstaneme stranou, zůstaneme pozadu. Děkuji vám. Děkuji, kolegyně Hol. Kolega Garbrandy má slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Um, jeden, paní předsedkyně, jedna z mála výhod, když jedete uh, vlakem 6 hodin, je, že si můžete přečíst um, mnoho novinových článků. Já jsem dnes četl v New York Times sloupek Tomase Friedmana. A chci citovat jednu větu. Je to sloupek o e, znečištění vzduchu v Číně. A cituji. Co když Čína splní všechna kritéria ekonomického úspěchu, kromě jednoho, nedá se tam žít. A to je možná zásadní pro naši eh, debatu. Já miluji všechny ty ekonomické důvody, které posloucháme, ale když tady nebudeme moci žít, tak jaký to má smysl? Je to nejenom tento citát, ale také Ehm, jeden z důvodů, proč si myslím, že Čína bude postupovat mnohem rychleji, než si teď myslíme v oblasti klim- změn klimatu, protože toto eh, znečištění ovzduší je také problém CO- z CO2. Thomas Friedman, eh, možná si myslíte, že je eh, ekologický šílenec, ale já chci citovat i z jiného zdroje, a to je z úč- pro účetní firmy PricewaterhouseCoopers. Nedávno hm, vydali zprávu za rok 2013 index nízkokarbonové ekonomiky. První zpráva byla v roce 2008. A oni vypočítali, a tady nehovořím o ekolozích, ale o účetních, takže oni umí počítat. Takže kalkulovali, že zachování růstu, aniž bychom e, přesáhli ty dva stupně o e, vteplení, tak musíme snížit karbonovou intenzitu o 3,5 ročně v letošní zprávě analyzovali toto a přis, dospěli k závěru, že 3,5 ročně nebylo, se nes, neplní a současná e, míra je 0,7 a že potřebujeme ve skutečnosti o š, až 6 zvýšit, eh, z, k, znížit eh, k, karbonovou zátěž. A tomu se říká porušení rozpočtu nebo mm, prolomení rozpočtu karbonu, protože vlastně my příští rok využijeme mm, celý, celé množství karbonu, které mm, jak si máme k dispozici na toto století v, v úvozovkách. E, toto není jenom o klimatu. My mluvíme o balíčku na 2030 a tady je pro mě ještě jeden významný cíl a to je zabezpečení energetických dodátek Eh, za dostupné ceny v budoucnu. A EU je velmi zranitelná. Máme velice omezené množství fosilních paliv. Tedy velice omezenou možnost zabezpečit vlastní zdroje energie, pokud mluvíme o fosilních palivech. I nekonvenční fosilní paliva. A tady chci e, citovat pana Fouzera, generálního ředitele Shell, říká, že břidlicový plyn nemá budoucnost v Evropě a tento člověk tímto vydělává peníze a říká, že není budoucnost eh, v břidlicovaného plynu v Evropě. Takže pokud to nejsou fosilní paliva, ani ty nekonvenční, tak co máme co nás pro zabezpečení našich dodávek? Buď obnovitelné zdroje nebo jadernou energetiku. Jaderná energetika má obrovské nevýhody, nejenom ekonomické ale také Mm, to znamená, že budeme stejně závislí na jiných regionech světa jako u fosilních paliv. Musíme se tedy zaměřit na obnovitelné zdroje. Ne z důvodu klimatu, ale také, ale z důvodu toho, abychom zabezpečili dost, dodávky za dostupné ceny. Myslím, že bychom neměli uh, udělat tu um, chybu, že bychom zpomalili něme, německý energetický krok. Ne, měli bychom z toho udělat evropský a to doufám, že bude o, se odrazí i v této zprávě, protože toto je o více e, věcech než jenom o klimatu. Potřebujeme více než jenom klimatické indikátory a cíle, to je jasné. Jeden cíl CO2 pomůže klimatu, ale nepomůže dalším hlavním cílům této zprávy, a to je bezpečnost dodávek za dostupné ceny. A proto je klíčové nejenom pro blaho našich občanů, ale také pro naši ekonomiku v budoucnu, abychom se zaměřili nejenom na, na jeden cíl CO2, ale na energetickou účinnost a na obnovitelné zdroje. E, podívejme se na to tak co je nejúptěž, nejúspěšnější, ty, ty obnovitelné cíle, protože jsou závazné, takže závěr je jasný. Potřebujeme zase tři cíle a musí být závazné. Děkuji vám. Děkuji, kolega Jakohut. Uh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji zpravodajům za první návrh zprávy uh, ukazuje nám, uh, kde můžeme najít společné body. To je vždycky výhoda toho, když na zprávě spolupracují dva zpravodajové. To je dobrý začátek, děkuji vám. Nicméně já si myslím, že potřebujeme trochu víc. My ze skupiny zelených vám pomůžeme, my vám tu zprávu e, vylepšíme. Vy to možná za vylepšení považovat nebudete, ale my ano. Nejdřív bych eh, chtěl promluvit o eh, tématech jako proč se bavíme o 2030. Eh, Pan Vidal Quadras řekl, že musíme vycházet z faktů. S tím já plně souhlasím, takže já jsem si pročetl příslušné studie. Jedna z nich je například studie Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu, kde se dozvídáme o stovek vědců, jaká je situace takže držme se, nepopírejme klimatické změny, držme se faktů. Chci nadnést jednu myšlenku. Když si přečtete pozorně zprávu IPCC, tak zjistíte, že důležité jsou kumulativní emise, protože ty tu eh, zůstávají. Když eh, máme několik biliard tun eh, uhlíku, tak, přes, tak už jsme nad těmi cíly dvou stupňů už jsme v polovině cesty. A to znamená, že za 30 let překročíme tuto biliardu. Už za 30 let, takže musíme jednat. A musíme eh, jednat rázněji než v případě 2020. Právě proto se tu o 2030 bavíme. Druhý důvod je bezpečnost investic. Eh, všichni, kdo říkají, že mluví jménem průmyslu, vědí, že průmysl potřebuje jednu věc a to je bezpečnost investic. Všichni potřebují vědět, co se stane po roce 2020. To je prakticky zítra, je potřeba vědět, co bude potom. Proto také se bavíme o cílech do roku 2030. Potom se o nich bavíme kvůli mezinárodním vyjednáváním, protože e, v roce 2015 potřebujeme dohodu a e, jestli do příštího roku e, se nedost pracujeme k nějakému závazku, tak si můžeme být jistí, že pak nebudeme mít na stole nic. Takže musíme eh, se jaksi eh, nakopnout, abychom zabránili eh, další kodaní. Když se podíváme teď na Evropu, tak vidíme, že se ubírá tím cílem minus 30% do roku 2020. Už teď jsme na minus 20, to jsou fakta ze studií a blížíme se k minus 30, aniž bychom dělali něco navíc. A potom, když se zavážeme do roku 2030 k minus 40%, když máme být minus 95 do roku 2050, to je zkrátka směšné. Potom, když se podíváme na zprávu UNEP, o e, emisích, která byla z, publikována v pondělí, tak k takovým těm nejušlechtilejším závazkům jsme e, dosáhli pouze e, k polovině. Takže i tady velice vítám ten přístup založený na faktech. Takže teď víme, že naše ambice by měly být 60% do roku 2030. A jak vypadá zbytek toho balíčku? Potom se eh, tu bavíme o, eh, je, jest, o tom, jestli máme eh, mít jeden cíl nebo tři cíle. Tady chci složit kompliment britské vládě, kteří jdou dokonce nad rámec těchto cílů, ale i Velká Británie je pro tři cíle. Protože když se zavázali k jednomu cíli, tak zároveň platí stálou částku Eh, na nukleární energii už 40 let. A eh, letos, eh, teda tento týden v pondělí jsem se dozvěděl od Krise Davise, že tu máme také cíle CSS, takže energetický balíček Velké Británie je CO2, nukleární energie a CSS. A to je politické rozhodnutí, nicméně z toho vychází, že potřebujeme více Eh, více technologií a já bych volil právě obnovitelné zdroje a volil bych energetickou úspornost, protože víme, že ta nefunguje, pokud na ně neaplikujeme určité politiky. K obnovitelným zdrojům velice krátce. Lidé říkají, že to eh, narušuje trh. Ano, to říká deset největších manažerů. Ti říkají, že to narušuje trh. Proč? protože 50% německých obnovitelných zdrojů jsou v rukou občanů a ne v jejich rukou, tak samozřejmě jejich trh to narušuje. A my jsme proto, protože my nechceme, aby energetika byla eh, v rukou eh, deseti největších nadnárodních koncernů. My chceme, aby byla eh, v rukou občanů a to je další výhoda obnovitelných zdrojů. Takže já vím, že deset největších generálních ředitelů si stěžuje. My ale volíme obnovitelné zdroje. A ještě poslední slovo k dotacím. My víme, že e, Evropská komise to zkoumila, 100 miliard e, e, euro jde na dotace na fosilní paliva a pouze 35 milionů na, region, na obnovitelné zdroje. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolegyně Cavila. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že souhlasím s velkou částí, co řekl pan Kvadra Sašimanský, zaměřím se na konkrétnější aspekty a několik dalších komentářů. Společná Zpráva je výsledkem mnoha eh, diskuzí a vyjednávání a myslím, že zapotřebí ještě na ní hodně zapracovat. Konkrétně v prvním odstavci už máme určité sdělení pro všechny, nejen pro radu. Například je tu stanoveno, že máme být ambiciozní, ale současně máme být i realisté. Já bych ráda připomněla, že v březnu parlament přijal zprávu 2050 a my máme tu eh, představu eh, vhodných eh, politik či zdrojů, no regrets. Co se týče Eh, zprávy eh, na rok 2030 musíme se zaměřit na to, jak budeme řešit eh, všední otázky vnitřního trhu s energiemi. Za prvé obchodování s emisemi, dokončení jednotného energetického trhu a musíme také uvažovat nad následujícím Čím více je eh, používáno uhlí či uhlík, eh, i protože vlastně plyn také škodí životního prostředí, Hovořilo se zde už o vysokých cenách fosilních paliv. Musíme říci, že za současné situace nám to, čeho jsme dosáhli, nestačí. národní vnitrostátní eh, podpora nebo i ta evropská podpora není dostatečná pro paliva. Musíme se zaměřit na celkový rámec z mnoha různých aspektů. Mnozí zde již uvedli, že musíme podpořit eh, ty, ten eh, recept business as usual s těmi cíly, které si stanovily členské státy. A já bych v této souvislosti chtěla připomenout dohodu, které bylo velice obtížně dosaženo zprávou pana eh, Rola eh, právě v tomto sektoru. Žádáme komisi, aby navrhla evropský cíl eh, na rok 2030 a já si myslím, že bychom tuto věc neměli předkladat ještě jednou. Všechny členské státy nemají stejné možnosti. Máme tu eh, zpravodaj a já si myslím, že jakákoliv diskuze by se měla dít na základě té zprávy, kterou již máme. Co se týče Evropské unie a její úloze na mezinárodním kolbišti, tak si myslím, že zapotřebí brát v úvahu vývoj například vývoz kapelněného plynu ze Spojených států, to může mít zásadní dopad na fungování vnitřního energetického trhu v EU i na celosvětovou scénu v energetické oblasti. A chtěla bych poděkovat oběma zpravodajům za ochotu najít schodu. Doufám, že v tomto duchu budeme nadále všichni spolupracovat společně i se všemi stínovými zpravodaji a dosáhneme dobrého výsledku díky konstruktivní diskuzi. Děkuji. Děkuji kolegyni Cavele. Tímto jsme dokončili kolečko prostinové zpravodaje a nyní můžeme přikročit k projevům kolegů, kteří žádali o slovo v řečnickém seznamu. Kolega Líze jako první. Děkuji. Paní předsedkyně, a děkuji obou zpravodajkám. Já patřím kteří mezi ty, mezi ty kteří se také, eh, také podporují ty tři závazné cíle. A my jsme v tom hovořili na pracovní skupině PP. Samozřejmě mluvím jenom za pracovní skupinu pro životní prostředí. Uh, Chci e, zmínit jeden argument, který byl doposud zapomínat. Eh, v smlouvě Evropské unie z Lisabonu se říká, že Evropská unie může podporovat energetickou účinnost obnovitelné zdroje. A jsem si jist, že najdeme dobré právníky, kteří e, strategii, kterou by stavila jenom na jaderné energetice, by prostě považovali za e, protiřečící smlouvě. To si musíme uvědomit. My jsme si tyto cíle stanovili v smlouvě o Evropské unii a nemůžeme na to zapomenout. Já souhlasím s těmi e, a také s panem Quadrasem, že jsme udělali chybu, že to nebylo, ta energetická účast nebyla závazná od začátku. Musíme udělat více. A když um, si stanovíme významný cíl energetické obnovitelné energie, tak já se domnívám, že energetická účinnost je důležitější. To snižuje náklady, nejenom e, že eura, které investujeme, jsou lépe uloženy, ale také to omezuje systémové náklady. Nepotřebujeme nové elektrárny, nové vedení, nové, e, nové baterie. To snižuje náklady na energie. Co se týče výše těch cílí, cílů, samozřejmě není to všechno úplně jasné, ale um, byl jsem trošku svědkem jednání nové spolkové e, vlády a kembrické vlády, 30%, když je mezinárodní dohoda je 50%, tak to není až tak vzdálené. V jedné kapitole se říká nový pokrok v klim- k ochraně klimatu a nová spolková vláda se zasazuje o minimálně 40 do roku 2030 a to považuji za uh, něco, co si zaslouží uh, podporu a podám k tomu příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji, kolega Líze, kolega Carvajal. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem Um, a pro mě je velmi důležité, abychom měli, abychom se dívali do roku 2020 a ještě dále a plně souhlasím s kolegy, kteří řekli, že musíme korigovat některé problémy, které jsou v balíčku do roku 2020. Jeden z nich je zvýšit úsilí mm, prospěch konkurenceschopnosti ekonomiky a to můžeme udělat i tím, že se více zaměříme na energetickou účinnost a role technologie, vzhledem k tomu, že výzkum a vývoj může snížit cenu technologií pro obnovitelné zdroje především důležité je dokončení vnitřního trhu. Pokud bude existovat eh, napojení Berského polostrova na zbytek Evropy, tak bude možnost lépe využívat obnovitelné zdroje, jinak to nemá smysl. My toho máme více než dost, ale nemůžeme to exportovat. Nemůžeme, eh, máme my mm, tedy potřebujeme napojení mezi Městským polostrovem a Francií. Také podporu globální dohody, aby dosahování cílů nebylo závazné na existenci nebo neexistenci globální dohody o klimatických změnách. Abychom um, vyvážili to, co jsme měli roku 2020, tak jsou možné je možné několik scénářů. Jeden je možný, a mm, tady jsou k tomu akademické poznatky, tedy eh, kombinované cíle pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje neodděleně. To by dalo určitou flexibilitu členským zemím. Některé by šly cestou obnovitelných, některé cestou úspor větší účinnosti. Měly by si to, mělo by to být definováno na začátku, aby byla jistota, protože ten eh, průmysl to potřebuje vědět. Dále politika pod nižších cílů pro uh, účinnost domácnosti. A mělo by to být, mělo by to odrážet veškeré úsilí automobilového průmyslu, měst na, ve snaze o snižování CO2, uh, mm, snižování objemu dopravy. Takže ta realita je složitější, než tomu bylo v tom balíčku 2020 a proto naše cíle budou asi muset být trošičku komplexnější, aby odpovídaly realitě. Mám scénáře, které se s vámi mohu podělit. Děkuji. Kolegyně Leinen, prosím. Eh, děkuji. Eh, já bych chtěl eh, ukázat zpravodajům určité body, kde může parlament dospět ke konsenzu, který bude moci obstát. Všem je nám jasné, že emise musíme dále regulovat. Víme, že obnovitelné zdroje jsou v Evropě ceným zdrojem a musíme eh, na nich stavět. A pak tu máme eh, tu energetickou účinnost, která je eh, potenciálem, který se dá využít a do kterého je třeba v Evropě investovat do nových technologií v této oblasti. Podle mého názoru tyto tři body musíme konkretizovat. A tato zpráva je jedinou šancí, kterou máme, eh, než komise vydá v lednu svou zprávu a než na samitu eh, padne eh, rozhodnutí. Do té doby musíme přijít s konkrétním představou, jak si to představujeme do roku 2030. A teď je tedy ten test, jak si zkouška odvahy. Eh, jestli něco řekneme, anebo se budeme pouze utápět v obecných diskuzích. Chtěl bych obecně říci samozřejmě, že energie je drahá, to je pravda, ale za to nemůže naše politika eh, ochrany eh, klimatu. Jde tady o cenu ropy a plynu, což jsou celosvětové faktory, které s klimatickým balíčkem EU nemají vůbec nic společného. A kdo říká, že Evropa eh, tvoří pouze 11% eh, emisí, tak eh, já můžu jenom říci, že Čína je největším investorem a máme tu prům, do, do, do průmyslových technologií, do, do průlomových technologií. A my musíme dávat pozor, aby nám neujel vlak, abychom plánovali bezpečnost pro náš průmysl, to je důležitý bod Pan kolega Šimanský eh, říkal ano, eh, my tu máme eh, rozdělení břemena do roku 2030, potřebujeme evropský cíl, ale potom různé cíle pro 28 různých členských států. Zkrátka, kdo udělá kolik z toho celkového cíle? Děkuji, kolega Gerek. děkuji, bardzo. Chciałbym, proszę Państwa, na... Děkuji. Možná bychom se eh, mohli vrátit k, ke kořenům. Pojďme se vrátit na začátek celé eh, této eh, debaty, která nás možná svedla špatným směrem a ke špatným rozhodnutím. Domníváme se, že hlavním zlem jsou emise CO2. Ale já si myslím to, co teď zmínil můj kolega ze strany zelených. Je to spíš jako věštění z křišťálové koule. Podle mého názoru musíme vzít v úvahu fakt, že e, ve Varšavě se brzy sejde summit a konečně se vyjasní pár věcí. Zpráva e, IPCC podle mého názoru přehání důležitost e, emisí CO2 a výsledky známe. Zahrajme si nyní na Ďáblova advokáta a předpokládejme, že ta zpráva má pravdu. Takže e, do roku 2020 máme dané cíle, ale co to znamená v globálním měřítku? Nejde ani o 1%. Takže možná ten e, soudný den, e, jak nám tady vyhrožují zelení, který přijde v roce 2050, kdy dojde o narůst, nárůst, k nárůstu světové eh, teploty o 2 stupně, tak možná to přijde o pouze pět dnů dříve toho si v podstatě nelze ani všimnout. Takže můj e, závěr zní, že e, předpoklad nízkouhlíkové a nízkoemisní ekonomie není zas tak platný, když se podíváme na naši konkurenceschopnost, e, která, kterou velice správně zdůraznil pan Šimanský. Podle mě Eh, klimatický balíček by měl eh, obsahovat jasnější definice. Měli bychom říct ano eh, inovacím a ano vysoce efektivním energetickým politikám. Děkuji. Kolega Zebr? Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, já bych eh, také chtěl pogratulovat zpravodajům k této zprávě, přestože s ní ne všude souhlasím. A chtěl bych ještě jednou zdůraznit to, co říkal Petr Líze. Musíme se shodnout na tom, jak Evropa dosáhne toho obratu. A to ne z důvodu ochrany klimatu, ale z důvodu konkurenceschopnosti. schopnosti Evropy. E, máme tu balíček z roku 2008, některé jeho části fungovaly, jiné ne a některé lze považovat přímo za kritické. My e, dosáhneme e, cíle těch redukcí, je ambiciozní, ale přesto te, Největším problémem je e, energetická úspornost. To říkají e, všichni experti i z hospodářského e, sektoru. Jde o takzvané tedy low-hanging fruits, nízkovisící ovoce. Je to poměrně výhodné a snadné. Nicméně my, zákonodárci, se musíme zamyslet nad tím, jak využívat tyto zdroje pro naše spotřebitele a pro naši ekonomiku. E, dále k těm obnovitelným zdrojům. E, tady před námi stojí celá řada e, výzeb, a já jsem si našel pár čísel a teď ocituji zprávu z roku 2012 o celosvětové energii, která konstatuje, že v roce 2011, ke kterému se tato zpráva vztahuje, Eh, výzvy v oblasti eh, investice v oblasti fosilních paliv eh, prudce narostly a jsou několikrát vyšší. Jde o 500, zhruba 500 milionů euro do eh, elektráren na fosilní paliva. Proti tomu 88 milionů euro šlo na eh, obnovitelné zdroje. Nad tím je potřeba se zamyslet. V Evropě eh, je tomu tak, že v roce 2011 jsme investovali 26 milionů euro do fosilních elektráren a 14 miliard Eh, jsou potom zdravotní náklady, tady je otázka, jak je to kalkulováno, co je do toho započítáme. A potom to bylo 35 eh, eh, miliard na nukleární zdroje a 30 na obnovitelné zdroje. Takže investice do obnovitelných zdrojů jsou velikým problémem. Já, to, to, jsou, to, nejsou, to nejsou moje čísla, to eh, je eh, od komisaře Ettingera, já vám můžu předložit ten dokument a my eh, musíme se zkrátka zamyslet nad tím, jak budeme postupovat dále a domnívám se, že cesta bez obnovitelných zdrojů není v dlouhodobém horizontu možná. Máme tu různé sektory, jako je přeprava, doprava a potom různé země, například Polsko a my nemůžeme zkrátka dělat jednotnou evropskou politiku pro všechny tyto sektory a všechny tyto země. Děkuji. Grazie. Děkuji. Correra del Campo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám tři stručné poznámky. Především, před několika lety se už všechno dalo předpokládat. Ale teď se nic předpokládat nedá. zejména co se týče břidlicového plynu, který se stal ústředním tématem pro Spojené státy a úplně změnil situaci i u nás. Takže všechno se velice rychle mění. Za druhé, je zapotřebí technologicky inovovat. Je to um, historie obnovitelných zdrojů, která je úspěšná. Před rokem 2020 jsme si stanovili cíle, máme 20% cíl. Proč se máme teď zastavovat? Je to, mm, je to úspěch, který se nám daří. A máme tu 40% cíl roku 2030. Samozřejmě, že to stojí nějaké peníze. Všechno něco stojí. E, je tu celá řada technologických inovací a je zapotřebí je realizovat, abychom vyřešili například e, Eh, různé nedostatky v propojení a podobně, eh, zabývat se energetickou účinností. My toto slovo, tento termín využíváme téměř jen retoricky, ale místo toho bychom měli přejít k činům. Taková je realita. Za třetí, transevropský síť, eh, transevropský trh s, s energiemi. Pokud děj, eh, tuto síť nerealizujeme plně, tak eh, ztratíme eh, ten obrovský benefit, který mohou tyto energie přinášet. Máme normy o transevropských sítích, ale psychologicky v kontextu jednotlivých států jsme v horší situaci než před 6 měsíci, protože dnes se znovu posiluje izolace energetická. Některé státy se prostě brání situaci sami. A je tedy zapotřebí, je nutné, abychom dali signály stability do tohoto eh, sektoru. Tato zpráva je velice, velice důležitá a je eh, vynikající. Je zapotřebí, abychom už nemluvili dvojznačně. Musíme mluvit jasně. Eh, neříkám, že všechno je dvojznačné, ale musíme být co nejjasnější, co nejjasněji vytvořit scénáře. Kolegyně Kohola. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nedávno, když jsem se sešla ve Finsku s voliči, nebo spíše možnými voliči, abych to řekla přesně, tak jsem měla sebou meloun a kámen stejné velikosti. A řekla jsem, že e, my se snažíme v Evropě vymačkat vodu z toho, Eh, melounu, zatímco eh, celý eh, svět se snaží, nebo celý svět zvyšuje emise. Já nechci říct, že nikdo jiný nic nedělá, ale ta metoda, kterou my jsme si vybrali, je velice finančně náročná. Tato zpráva je vynikající, je tak vyvážená, že bych snad nechtěla ani, aby byly předkládány pozměňovací návrhy. Já vám chci opravdu poděkovat. Jsou tam velice důležité aspekty, například uznání, že Evropská unie je na cestě k dosažení emisních cílů do roku 2020 a že je zodpovědná za 11 globálních emisí a ty se ještě budou snižovat a to znamená, že to jsou věci, které zapotřebí brát v úvahu. I kdyby, když to má být jen 4% v roce 2030, musíme opravdu toto všechno zdůraznit eh, vůči eh, dalším eh, velkým emitentům CO2 skleníkových plynů. Velice dobré je i to, že některé obnovitelné zdroje, jak je řečeno, by měly být považovány za důležité, za velké, prosazené, takže eh, by se mělo eh, progresivně zrušit eh, dotování těchto zdrojů. Opravdu bychom se měli zbavit veškerých dotací, včetně do fosilních paliv. A obnovitelné zdroje by neměly být hýčkány e, dotacemi, protože to bychom jen trestali tyto technologie a uzavřeli bychom je do takové úrovně, která by jim neumožňovala být konkurenceschopné. A také to je ještě další e, žádost o to, aby komise e, předložila další studii o dosažení cílu. Ano, my chceme, aby byl, byla energie za Eh, rozumnou cenu a chceme se zabývat eh, úniky eh, uhlíku. 23. Článek 23 znamená brát v HDP jednotlivých států při dalších cílích, při jejich stanovení. Ale na HDP bychom se měli zabývat, tím bychom se měli zabývat co možná nejméně, protože bychom se měli zabývat především jinými věcmi eh, na evropské úrovni, protože tyto potenciály eh, k energetické účinnosti jsou, jsou zejména v těch zemích, které mají nízké HDP často. Pan Prody. Děkuji vám, paní předsedkyně. chci popřát skutečně hodně štěstí z celého srdce vyjednavačům do dalšího týdne, eh, kdy ve Varšavě budu diskutovat o eh, emisích skleníkových plynů. Já osobně si nedělám velké naděje, protože nebudou zvažovány prohlá, nebudou zvažována prohlášení eh, z Bali a společné diferencované prohlášení nám neumožní, abychom, eh, abychom získali takový postup, který bude mm, obecně přijat. Ohledně cílů do roku 2030 rád bych velice stručně řekl několik věcí. Za prvé, racionalizace a maximalizace účinnosti obnovitelných zdrojů. Z tohoto pohledu je naprosto nezbytné vytvořit elektrickou síť, vysoce účinnou přepravní eh, síť, eh, jakousi páteřní eh, elektrickou síť v EU, která umožní co možná nejlépe využít obnovitelné zdroje a přitom využít flexibilitu elektrické energie získané z obnovitelných zdrojů. Musíme také vymyslet, jak systemizovat určité aspekty jako přizpůsobení se klimatickým jevům klimatickým změnám, nebo jak využívat obnovitelné zdroje, které máme na různých místech v EU, eh, e například využívání eh, zbytků eh, ze zemědělství a lesního hospodářství, jak je konvertovat na plyn a jak je využívat v, palo, v palivových článcích s vysokou účinností energetickou. Také musíme přemýšlet, jak v těchto palivových článcích využívat například pevné oxidy, které mají 70 až 75 energetickou účinnost, neboli umožňují s touto obrovskou účinností vyrábět eh, energii i za nízkých teplot. Prostřednictvím eh, ehm, teplotních eh, čerpadel. A toto všechno je zapotřebí zvážit a začlenit do našeho systému, abychom předcházeli, eh, pokud možno, spalování, které je eh, hlavní příčinou znečišťování atmosféry. Kromě tedy otepl, toho oteplování celkového. Děkuji. Kolega vám Brent. Dank u voorzitter. Um, ik zal het ook kort houden. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručná, protože už tady bylo řečeno mnoho v té dosavadní diskusi. Za svoji frakci chci říct, že toto je dobrá zpráva, ale musím zklamat paní Korholu. Myslím, že tam bude hodně pozměňovacích návrhů. Především, co se týče Eh, těch hlavních eh, výchozích předpokladů zprávy paní Delvo. Když se podíváme na bod odůvodnění A, tam se hovoří o konkurenceschopnosti, jak je to důležité a tak dále. S tím je nutné souhlasit. Ale hovoří se tam o eh, všech těchto různých věcech, které jsou jaksi postaveny nároveň. A tady to je trošku problém. Když se, především, když se podívám na mm, budoucnost planety, příští generace, samozřejmě mluvíme o velice dlouhém období, to je budoucnost planety a mm, lidského zdraví. To musí být hlavní prioritou a také zdraví, zdravé životní prostředí musí být hlavní prioritou. Stanovení cen. Ve Flandrách probíhá velká diskuse, ale také jinde, eh, se říká, že cena obnovitelných eh, zdrojů eh, bude nedostupná, ale závisí to na tom, jak se ten problém definuje. Mysleli politici jsou, čast, jsou velice závislí na trhu. Máme komisaře pro energetiku, který to dělá jinak. V té zprávě, který máme, se říká, že fosilní paliva mají větší dotace než obnovitelné zdroje. A to tam všechno bylo to vyňato, tedy kanceláři komisaře. Musíme se podívat na čísla dotací na obnovitelné zdroje a fosilní paliva. Obnovitelné zdroje se budou muset udržet svou úroveň dotací neříkejme si nic jiného. Dále jsem velice ráda, že velká část EPP již neargumentuje ehm, tím závaznými cíly. To přesně potřebuje. Měli bychom pokračovat v závazných cílech a ambiciozních cílech v ETS a v jiných oblastech. Děkuji. Paní Lepáš. Děkuji vám, paní předsedkyně. Za prvé si myslím, že ty tři cíle jsou absolutně nezbytné a musí být závazné. Za druhé, otázka konkurenceschopnosti hospodářství může být plně vyřešena společně s klimatickou. Máme tu zcela jasné principy. Vážení kolegové, tato diskuze mě trochu připomíná to, co se dělo v 19. století a e, výrobci te, kteří chtěli vyrábět automobily, přišli se svým projektem. Bylo tehdy eh, jasné, a teď je jasné, že fosilní zdroje jsou eh, energetickými zdroji minulosti. Dnešní eh, důležité zdroje jsou obnovitelné zdroje. Za třetí, co se týče našeho průmyslu, je tu spousta různých úkolů a neměli bychom Eh, umožnit, eh, aby eh, vývoj technologie, využívání energie, aby nás tom všem předčili například Číňané. Naši podnikatelé by v těchto oblastích, v oblastech měli být na vedoucím postavení je zapotřebí vytvořit jasná pojítka mezi cíly, kterých již bylo dosaženo, mezi ambiciozní cíly a tím, e, co mohou rozvíjet naše e, průmyslové podniky. Já vím, jak vypadá situace v jednotlivých zemích, například e, v Polsku, ale to není důvod k tomu, aby partikulární situace se stala pravidlem pro všechny. Děkuji. Děkuji kolegyně Hercog. Thank you, chairman, and thanks uh, to... Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, že dodržujete časové limity eh, pro své pro příspěvky kolegů. Za prvé bych chtěla říci, že potřebujeme více spolupráce, přeshraniční spolupráce, více synergie mezi členskými státy a bychom mohli potom kombinovat závazné cíle, protože to je zásadní nástroj, jak odstranit tu celoevropskou metodu v oblasti energetiky. Druhým bodem je konkurenceschopnost. Když se díváme eh, pozorně, tak eh, Evropská unie má jednu zásadní výhodu. Nejde o různé zdroje, ale jde o vědomosti a eh, vědu, kterou lze přetavit v nové technologie. Takže já bych chtěla zdůraznit tu část, která se týká duševního vlastnictví, patentového práva v oblasti e, energetiky a tak dále, zvláště v době, e, kdy se staví e, falešné elektrárny s technologiemi odinut. Myslím si, že musíme, nesmíme mluvit tolik o energii, ale o přidané hodnotě znalostí, které jsou v energetice využívány. Třetí bod. E, e, účinnost energetiky musí být importována do sektoru, do e, průmyslu a musí být hlavním hnacím motorem veškeré vědy, protože ta se potom zabývá materiály eh, produkovanými například chemickým sektorem a zase tu jde o znalosti. Takže to je hlavní poselství. Eh, znalosti z oblasti energetiky musí být využity eh, na úsporu a obnovování energie, protože to je hlavní deviza, kterou e, Evropa má. Potom investice, investice a investice. Máme peníze a musíme dávat pozor, aby e, dodavatele, dodavatelský sektor energetiky nezaostával. A proto Eh, musíme mít na paměti, že bez dodavatelů zkrátka toho přechodu té transformace nedosáhneme. Eh, nakonec, eh, my patříme k těm, kteří se domnívají, že pokrok nespočívá pouze v mluvení, ale v včasných akcích ve v, v správnou dobu. Takto si myslím, že jsme schopni dosáhnout něčeho do roku 2030. Děkuji. Děkuji, kolega Rubík. Äh, äh, děkuji, äh, gratuluji k té zprávě. Myslím si, že jsou tu samozřejmě problémy s evropským průmyslem. Chceme zachovat pracovní místa a zároveň naopak no, in, umožnit nové investice do Evropy. Domnívám se, že eh, systém ETS eh, e je překonaný koncept, měl by se omezit a nezasahovat příliš do průmyslu, ale na druhé straně naši spotřebitelé rozhodují o tom, jaké produkty budou v budoucnu kupovat a proto považuji za smysluplné abychom přeskoumali ty, eh, tu, ten koncept uhlíkové stopy, eh, aby se vyráběly produkty s menší eh, uhlíkovou stopou a na ty případně uvalili úlevu DPH, eh, aby to byla pobídka pro spotřebitele, aby eh, kupovali tyto produkty s nízkou uhlíkovou stopou. Podle mého názoru ty tři cíle se dají podpořit. Já jsem také pro ty tři cíle, zejména ta energetická úspornost by měla stát ve středobodu ale stejně tak energetická bezpečnost. Stejně tak vysokovýkonnostní eh, energie. Energetika musí mít vyšší eh, výkonnost, čehož lze dosáhnout eh, státními dotacemi, ale tady potřebujeme nový rámec v oblasti konkurenceschopnosti mezi fosilními palivy a obnovitelnými zdrojů, zdroji. Tady je potřeba zohlednit takzvané náklady životního cyklu různých finančních produktů, abychom e, zjistili, zda tu nevzniknou náklady v úplně e, jiných oblastech a konečně musíme dávat pozor také na to, aby e, nové technologie v obnovitelných zdrojích byly podpořeny příslušnými investicemi. Děkuji. Děkuji, paní Kolenská-Bobinská. Eh, Dziękuję bardzo. Eh, raport mm, pán Vášimaj. Eh, děkuji eh, mnohokrát. Myslím si, že s zpráva našich zpravodajů je dobře vyvážená a e, dobře připravená a upřímně doufám, že e, její e, hlavní směr se nezmění vlivem různých připomínek, které tu zazněly a různých pozměňovacích návrhů. Doufám, že zůstane tak, jak je, jak tu navrhla jedna kolegyně, než abychom ji výrazně měnili. Uvědomuji si, eh, že eh, tato debata, která zde probíhá, je velice důležitá. Eh, samozřejmě bude pokračovat v dalších měsících až budeme diskutovat o politikách klimatiky, klima, klimatu a energetiky v budoucnu. Jak říkal pan Vidal Quadras, tak v poslední době dominuje téma klimatu, kterému je přikládána mnohem větší důležitost než energetické politice. Takže naším cílem je obnovit rovnováhu mezi těmito dvěma. Předefinovat cíle a e, mechanismy, jak jich dosáhnout. Vím, že někteří kolegové řekli, že bychom měli e, dále pokračovat v tom, co děláme, držet se toho, co máme, pouze mít větší ambice a jednat rychleji. To je jeden přístup. Ale když to máme ten trojí cíl, ty tři jednotlivé cíle, tak eh, jak eh, mají být vzájemně provázány? To jsou důležité otázky. Proto si myslím, že eh, vyvážení těchto cílů pro jednotlivé členské státy by mělo být jiné, protože jsou členské státy, kde mohou dosáhnout těchto cílů, ale například eh, v energetické eh, úspornosti, zatímco eh, jiný členský stát má co dohánět v této oblasti. Ale v těch druhých dvou globálních cílech ty by měly zůstat všude v celé Evropě stejné. Zkrátka snížit emise CO2 Těch však lze dosáhnout různými způsoby a právě tuto různorodost bychom měli podporovat. Myslím si, že naše politiky by měly být mnohem eh, sofistikovanější a složitější a ne eh, založené na eh, jednorázovém přístupu pro všechny ještě k Lisabonské strategii, v Lisabonské smlouvě. Hovoříme tu o bezpečnosti a je důležité, aby Evropa byla v této oblasti soběstačná. Děkuji. Děkuji. Prodáne. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že tento návrh zprávy eh, je velice eh, dobrý. Možná se k němu dá ještě vznést pár otázek ale eh, myslím si, že můžu potvrdit, že tyto dlouhodobé cíle jsou správné. Nicméně tady u těch tří cílů se něco změnilo a to masivně. Pokud je o otázku zabezpečení dodávky a e, cenové eh, výhodnosti a udržitelnosti v oblasti klimatu. To také souvisí s tím, že když máme ceny energie v USA, které jsou o 30% levnější díky břidličným blinům a e, potom e, mohou e, evropské podniky investovat v USA, tak, nemůž, tak to nás nemůže nechat klidnými. A dále máme tu nerovnováhu mezi obnovitelnými zdroji, je tu ten německý model, ale potom je tu je velikou chybou, že jsou obrovské miliardové investice do e, jiných oblastí. A ten výsledek už se taky ohlásil. Kolega Zebr nám tu uvedl e, čísla, srovnání od, od komise a to zmínil pouze státní dotace. Opravdu e, tu opravdu e, jsou tu ještě potom také spotřebitele v Německu a to je až 20 miliard euro e, ročně, aby byla zajištěna e, dodávka. A účinek je potom naprosto opačný, než, si, než let kdo tušil. Vede, tu nadpro, k nad, vede to k nadprodukci v sektoru větrných elektráren, který potom zadarmo dostává Nizozemí a Polsko, a ceny v Německu potom eh, stoupají eh, v Německu a klesají v Nizozemí, protože zkrátka odebírají prout, eh, elektřinu od nás. Tuto nerovnováhu je potřeba odstranit. A v bodě 23 této zprávy stojí, že také ostrovy je třeba zapojit do vnitřního trhu. Tak já si myslím, že v Maltě není, není tak důležité, aby v Maltě bylo vedení, ale ale aby eh, eh, mohli vyrábět energii například ze slunce nebo z eh, větru, totež na Kypru. Jde o to, aby ty členské státy mohly využívat nevyužitých rezerv. Děkuji. Děkuji. Nyní předám slovo. Ještě máme dva řečníky. Kolegu Šimenskému dám teď slovo, který požádal, aby mohl promluvit teď na pět minut, protože následně bude muset odejít ale pak ještě bude následovat projev paní Delvo. musím opustit to spotkanie o jeden... Děkuji. Já musím odejít v jedenáct, takže mm, jenom stručně k těm komentářům, které tady padly. Především eh, varování. Varování pro všechny. Já si nemyslím, že bychom měli eh, mm, zacházet do špatné logiky a myslet si, že je nějaký zlatý prostředek, který vyřeší všechno. Nemůžeme říct, že jeden přístup bude stačit. Potřebujeme celou řadu nástrojů, energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost politiky, které vyváží a zajistí udržitelný rozvoj. To je jasné, není to o protikladních politikách, ale o politikách, které se budou navzájem doplňovat. Vlastní zdroje, to je také důležité. V Evropě jsou to buď konvenční, obnovitelné nebo jaderné. My potřebujeme správný mix, ehm, tak, aby, který by fungoval na evropském energetickém trhu. Nemůžeme mít jeden ehm, lokální zdroj, který by vyřešil všechno. Obnovitelné zdroje to nedokážou, židlicový plyn to nedokáže. Potřebujeme mít vyvážený mix. A já jsem překvap, poměrně překvapen, že mnozí z vás citují Čínu jako model pro klimatickou politiku. Čína je stát, kde každý týden v průměru Eh, je napojena nová eh, elektrárna na fosilní paliva. A já si nemyslím, že toto je správná cesta. Eh, jsou fiskální nástroje, které se používají, které um, toží jejich rozpočtu. Já si ale nemyslím, že to je správná cesta. Podívejme se na počet automobilů, které jezdí v Číně. Ty jsou všechny poháněny fosilními pálivy. Uh, samozřejmě nejsou na páru, což je pokrok samozřejmě, ale i tak. Podívejme se na naše vlastní zkušenosti, zaměřme se na náš potenciál, na zdroje, které, energie, které my máme, konvenční, břidlicový plyn, souhlasím, nezmění to celý, celou situaci v EU, ale jsou státy, kde se, které platí dvojnásobnou cenu. E, Británie, říkala paní hol. Pro tyto státy tam to může konkurenceschopnost potvořit. Je to tedy tržní instrument, nezmění situaci, ale mm, neužitečný. E, ne, my nemůžeme posuzovat vztahy mezi vědou a energetikou, ale musíme posuzovat, zda politické nástroje slouží svým cílům. A po několika letech balíčku 2020 vidíme, že tomu tak není. Když se podíváme na dovozy a vývozy, tak jsou tady rozdíly. To je, myslím, možnost se podívat znova na celou situaci. Potenciál energetické účinnosti obnovitelných zdrojů je narušen. Pokud eh, neobnovíme rovnováhu, budeme mít politiku, která vyvolává nové konflikty, napětí, nestabilitu legislativního rámce a tomu se chceme vyhnout. Fosilní paliva patří minulosti, to se dá říct, to zní skvěle během politických demonstrací, projevů. Nicméně je to vzdáleno realitě. 80 energetické poptávky dlouhá léta, po dlouhá léta bude z fosilních zdrojů především karbon. Samozřejmě mě to netěší, já bych preferoval vítr, slunce a tak dále, ale toto je realita. A tím, že budeme ignorovat realitu, tak bychom se mohli dostat do situace, kde bychom měli jenom jednostranný přístup a tato zpráva je o tom, abychom měli více e, straný přístup, který by nám umožnil dosahovat našich cílů, e, tak aby to bylo ekonomicky života schopná, zajímavá i pro naše partnery, nejen pro nás. A měli bychom je přesvědčit, že ta cesta je možná komplikovaná, ale přinese rovnováhu mezi energetikou, ekologií a to, o to tady jde. Děkuji vám. Děkuji panu Šimanskému. Slovo má komise a potom nedříve kolega Rossi, potom komise, pak paní Delvo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že potřebujeme větší odvahu a proto chci vybídnout zpravodaje, aby zašli dál ohledně realizace vnitřního trhu s energiemi. Myslím si, že to je ono řešení, abychom dosáhli optimálního využívání obnovitelných zdrojů na jedné straně a na druhé straně, abychom Eh, přinesly eh, mm, přístupné ceny jak podnikům, tak občanům. Italské podniky platí energie 130 víc než francouzské podniky nebo polské podniky, 80 víc o 80% víc než německé podniky. A pokud hovoříme o třetích zemích, tak o více než 400% víc než americké podniky. Proto je nezbytné, abychom alespoň v Evropě se dohodli mezi podniky a byla zde konkurence na volném trhu s energiemi. Co se týče toho setrvávání na těch závazcích, které mají velký dopad eh, na klimatické změny a eh, nebo na obnovitelné zdroje. Ano, pokud chceme tyto závazky, které jsou eh, obtížně splnitelné a jsou těžké pro podniky a jsou, máme země, i které pracují ve třetích zemích, tak to znamená, že tyto země, které pracují, tyto, tyto podniky, které mají podniky i ve třetích zemích, tak samozřejmě jsou více konkurenceschopné, což je, což pokřivuje konkurenceschopnost konkurenci eh, v našem vnitřním eh, trhu. Takže ano, eh, my žádáme od našich podniků v Evropské unii závažné závazky a na druhé straně nežádáme je zapotřebí, abychom žádali ostatní, aby buď respektovali ta samá pravidla, nebo aby platili celní poplatky. Děkuji kolegyně Estra. Este je un um debate recorrente. Toto je již opakovaná diskuse v našem výboru, výboru Envy a myslím, že i ve výboru ITRE, protože to je důležité téma, kterým se zabýváme. My se zabýváme klimatem, energií a to jsou zásadní témata evropské politiky. Um, um, Potřebujeme zásadní změnu paradigmatu směrem k udržitelnosti jak v, z hlediska energetiky, tak životního prostředí. A současně musíme generovat bohatství a zaměstnanost s tímto přechodem. Takže s tímto mm, z tohoto hlediska EU musí být ambiciozní a musí hrát eh, vedoucí úlohu v boji proti klimatickým změnám. Musíme být ambiciozní, snižování emisí skleníkových plynů, podporovat investice do obnovitelných energií a není logické, že EU um, ehm, nadále finančně podporuje fosilní paliva, také musí být, být e, nároční, co se týče požadavků na energetickou účinnost. Co se týče mm, nebo z důvodu bezpečnosti a snižování nákladů musíme diverzifikovat zdroje, to znamená investovat do obnovitelných energií, to bude garantovat budoucnost. A to je, myslím, směr, základní směřování, to je priorita, kterou si musíme kterou musíme mít na paměti. Co se týče, nebo už dlouho se říká, že EU by mělo mít společnou energetickou politiku. A již um, řada kolegů zmínila, že Mm, se musí zajistit, aby různé země ne, měly různé strategie, abychom se nedostali do situace, kde jiné fir, jedny firmy, některé firmy budou platit draho za energii a jiné ne. Takže to jsou cíle, které bychom měli sledovat. Děkuji. Děkuji kolegyně Estrela. Ještě kolega Líze žádal o slovo a já mu předám slovo. Děkuji. Já mám dvě, tři věci, které chci vyjasnit, aby nedocházelo k nedorozumění. Van eh, Werner Lange řekl jednu důležitou věc, paní Estra to ještě potvrdila, především obnovitelných energií nemáme dostatečnou eh, schodu a to se stále um, op, znova opakuje tyto nekoordinovaný mm, rozvoj obnovitelných energií je problém. Musíme investovat do úložišť, do sítí, posílit um, řízení poptávky a lépe koordinovat, protože to je pak účinnější, efektivnější, když se pracuje přeshraničně. Ale to nejde proti závaznému cílu obnovitelných energií. Když nebudeme podporovat ten rozvoj, tak nebude co koordinovat. A myslím, že by bylo dobré, aby to šlo ruku v ruce velká slabina um, dosavadního energetického klimatického balíčku bylo, že jsme neměli závazný cíl energetické účinnosti, že to jaksi ne, nebylo úplně v souladu a pak eh, se schválila eh, směrnice, která pak vyvolala problémy s obchodování s emisemi. Eh, samozřejmě, poslední věc, samozřejmě nic není černobílé. Nelze říci, že na celém světě všichni by měli imitovat naši klimatickou politiku, ale mm, mm, že bychom se nemělo dělat nic, to, je na, to by byla velká chyba. My jsme byli s delegací ve Washingtonu a tam jsme se dozvěděli, že uh, ty hodnoty eh, u nákladních automobilů z dlouhodobou perspektivou jsou přísnější než to, co my teď už vyjednáváme. A dozvěděli jsme se, že Obama eh, právě navrhl zákon, kde jistě nelze to stoprocentně srovnávat, ale jeden příklad, že tam jsou iniciativy na ochranu klimatu. Jistě jsou i výjimky, já nebudu eh, tedy eh, říkat, že bychom s tím se měli řídit, ale kolega Langen mě přerušil. To byla věcná připomínka. máte druhý projev, pane Líze. Já jenom dokončím větu. Je Mm, byl, je, je návrh, který může být přijat bez kongresu limitních hodnot pro fosilní elektrárny, který je přísnější než to, co mm, máme v Evropě. Mnoz, mnozí e, říkají, že tedy to, že bychom jako jediný dělali ochranu klimatu, my v Evropě to ne, není pravda. Děkuji. Chci připomenout, že zapotřebí respektovat řečnický čas to je jedno z prvních eh, pravidel pokojného soužití. Slovo má pan Vergot eh, z DG eh, Klima. Thank you, Madam Chairman. Uh, and, uh, thank you to the Děkuji Eh, paní předsedkyně, děkuji zpravodajům za tuto zprávu. Je pro nás velmi důležitá, protože komise eh, připravuje balíček týkající se strategie 2030 a bude to na konci tohoto roku nebo na začátku příštího roku. Eh, chtěl bych se vyjádřit k několika bodům, které zazněly v diskuzi. Za prvé, eh, hodně se tu mluvilo o rovnováze mezi konkurenceschopností, bezpečností energie a udržitelností klimatických změn. A přesně takto komise uvažuje. Komise chce mít jeden koordinovaný rámec, který by se zabýval těmito třemi pilíři poměrně hodně poslanců také zmínilo, a je to i ve zprávě, že se zvyšuje účet za import ropy a zemního plynu. Je to 500 miliard dolarů za poslední léta a to není jen 3,2% HDP, ale zároveň je to dvojnásobek toho, co jsme platili za posledních 20 let. A to je zásadní aspekt naší konkurenceschopnosti a vyplývá z toho, že nepotřebujeme pouze rovnováhu, ale i celou řadu synergií mezi různými aspekty eh, rámce eh, klimatické a energetické politiky což je tedy konkurenceschopnost, eh, bezpečnost energie a eh, klimatické změny. Máme celou řadu instrumentů, eh, inovace, obnovitelné zdroje a to vše může tyto synergie vytvářet. Za druhé, pan zpravodaj Šimanský hodně zdůrazňoval globální akci. Ta je samozřejmě z klimatického hlediska zásadní, abychom vyřešili problém, který před námi je. Eh, tento týden eh, začíná eh, panel ve Varšavě, nebo přípravy pro panel ve Varšavě, kde znovu budeme usilovat o globální dohodu pro období po roce 2020. Povzbuzující je, že na poslední schůzi ekonomického fora Čína i USA prohlásili, že ještě eh, před eh, rokem 2015 eh, ohlásí své záměry po roce 2020. Takže oba dva největší emitenti během příštího roku nebo příštího dvou, příštích dvou let zveřejní své plány v rámci mezinárodních dohod. Dále bych se chtěl zmínit o úsilí ostatních tento týden eh, publikovalo zprávu Společné výzkumné centrum komise, které každoročně publikuje zprávy o globálních emisích. A pokaždé eh, je tato zpráva v podstatě špatná, eh, nepříznivá, protože se dozvídáme, že emise v celém světě vzrůstají, což je naprosto nekonzistentní s naším cílem dvou stupňů, ale teď poprvé je, jak si byla zrušena ta spojitost mezi emisemi a e, ekonomickým růstem. A to e, kvůli některým strategiím, které přijali e, rozvíjející se země, jako je například Čína. Takže poprvé tato každoroční zpráva nějakým způsobem odkazuje na politické strategie. Konečně k obchodu s emisními povolenkami, tak Myslím si, že je důležité, že konzultace se zainteresovanými stranami eh, v rámci zelené knihy se v podstatě shodly na tom, že ETS eh, je eh, zásadním nástrojem, aby redukce emisí byla cenově efektivní. To je důležité, aby Evropa se sjednotila, aby tu nedošlo k roztříštěnosti akcí a různým přístupům k boji proti klimatickým změnám v Evropě. A konečně celá řada řečníků, například paní Hall, se zmínila o důležitosti sektoru mimo ETS. E e, to je také velice důležitý aspekt stávajícího balíčku, rozhodnutí o sdílení úsilí, samozřejmě je to e, doprava a stavby, tam vidíme možnosti velkého úspory, velké úspory paliv, protože tyto sektory hodně využívají ropy a zemního plynu. A je dobře, že tato zpráva zdůrazňuje důležitost těchto dvou sektorů v celkovém přístupu. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má pan Vordofer, vedoucí energetického oddělení DG Energie. Paní. Auch, děkuji. Také my také energetiku chceme poděkovat obou zpravodajům a tu zprávu tak, jak je, považujeme za um, mm, um správnou. Um, co se týče energetické účinnosti, je důležité pro nás, aby tam zůstaly ty hlavní pilíře. My jsme také mm, budeme mm, za rok 2013 ještě prezentovat další zprávu energetické účinnosti a mm, ta zpráva eh, také přijde ještě před eh, příslušnou směrnici o energetické účinnosti. Eh, jak už bylo řečeno, je, jsme si vědomi toho, že v některých zemích uh, jsou různá opatření k retroaktivnímu eh, krácení dotací. Podíváme se na to, uvidíme také s ohledem na rok 2030 významnou roli obnovitelných energií, také mm, vzhledem k tomu, že to jsou vlastní zdroje na vnitřním trhu v Evropě. Energetický trh, infrastruktura jsou um, v té zprávě. Pro nás je to také nejdůležitější oblast um, energetiky. Členské státy musí více spolupracovat. My jsme udělali řadu věcí, proto myslím, že cíl 2013 ehm, dokončení vnitřního trhu a pokračování ehm, zůstává důležitým bodem. Někteří tady zmínili, cenu, ce, ehm, zmínili ceny energie. V, roz, v zprávě 2030 budeme analyzovat, právě děláme hodnocení dopadů, různých scénářů, s různými cíly, eh, energetické účinnosti CO2 a podobně. Budeme eh, dbát na to, aby byla zohledněna i cenová analýza, ale eh, Evropská rada v květnu požádala komisi o podrobnou analýzu cen energií v rámci EU ve srovnání se hlavními konkurenty. Komise to udělá do, do začátku příštího roku, již bylo řečeno, že hlavní faktor nárůstu cen jsou fosilní paliva. To je jasné. Ale budeme a také analyzovat, jaké jiné prvky, e, zda to jsou obnovitelné zdroje, e, platby za eh, distribuci za sítě a podobně. K tomu bude podrobná analýza a ta bude ještě doplňková té zprávy za rok 2013 tady ke zprávě 2030. Bylo eh, to důležité, eh, bylo řečeno, my připravujeme dokument um, na leden, takže tato debata dnešní a pravděpodobně tam příští pro nás budou velmi důležité. Děkuji. Slovo má paní Delvo. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří zde promluvili. Byla to opravdu nesmírně zajímavá diskuze. Eh, Vyměli jsme si celou řadu názorů a myšlenek. Možná, že to bude trochu zjednodušené, když řeknu, že můžeme reagovat na všechny tyto problematiky tím, že budeme mít jeden cíl. Já bych jenom ráda něco upřesnila protože někteří říkali, že eh, potřebujeme odvahu a jiní zase uváděli, že bychom potřebovali větší eh, konkrétnost. Tento text je výsledkem koncensu dvou zpravodajů a já vás eh, ujišťuji, že ke konkretizaci dojde prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Bohužel někteří z řečníků již opustili sál, ale budu se snažit odpovědět. Například paní Olskok která se tázala na konkurenceschopnost a e, ten fakt, že že jsme postavili proti konkurenceschopnost a mm, udržitelný rozvoj. Já bych ráda upřesnila, že je velice jasné, že energetická účinnost a obnovitelné zdroje slouží konkurenceschopnosti, ale za té podmínky, že jsou dobře začleněny do patřičného rámce, že jsou rentabilní, že jsou skutečně nákladově efektivní a také, že zapotřebí eh, hodnotit dosaženého pokroku. A Eh, pak se musíme znovu zaměřit na energetickou účinnost, protože to je nový úhelný kámen regulačního rámce. Musíme zdůrazňovat eh, pokrok, eh, k němuž došlo, jak, jak už řekli kolegové, i v tom sektoru, který je pokryt ETS a také v oblasti dopravy a budov. A je zapotřebí, abychom se na toto všechno zaměřili. Pan Líze hovořil o obnovitelných zdrojích. Ano, chtěla bych připomenout, že je tu problém s koordinací. Přesně to, jsem zdůrazňovala, protože jsem říkala, že ohledně subvencí obnovitelným zdrojům je zapotřebí je lépe zacílit a je zapotřebí brát v úvahu rozvoj těch obnovitelných zdrojů do té míry, abychom mohli reorientovat eh, finanční zdroje, finanční dotace do těch směrů, které ještě nejsou patřičně rozvinuty. Ano, paní Van ta už tu není, ale já bych rád řekla ještě dalším kolegům, co tu už nejsou, že ty politiky, které eh, eh, se zaměřují a dotují jiné eh, energetické směry, tak na ně taky musíme zaměřit, protože musí být konzistentní ohledně cen energii. Ano. Bylo by zjednodušující říci, že, toto, že příčinou jsou obnovitelné zdroje nebo že příčinou je dovoz fosilní energie. Je tu možnost používat národní daně, je já jsem velice ráda, že se zde řeklo, že možná bude více porozumění ohledně eh, cen a nákladů na úrovni členských států. Já si myslím, že bychom měli uvažovat nikoli dogmaticky, ale realisticky a, a řešit takto tuto cenu tak, abychom dosáhli větší transparentnosti u cen, abychom zjistili, jak je ta cena vlastně vystavěna. A to je důležité pro naše podniky i pro občany. Oni také potřebují, hlavně oni potřebují eh, větší transparentnost. Pak, co se týče rozvoje, výzkumu, ano, eh, tam musíme skutečně pomáhat našim eh, podnikům, aby byli více konkurenceschopní na, na energetickém trhu, celkově i v globalizovaném světě. Já si myslím, že zapotřebí na evropské úrovni takto asistovat a je nepřijatelné, aby členský stát, který se rozhodne sám o sobě, že například opustí nukleární energii, aniž by, eh, aniž by sousední země o tom informoval. To podle mě není zrovna přijatelné. Pokud někdo chce, pokud chceme mít společně jednotný trh s energií, tak musíme skutečně provádět komunikační politiku mezi sebou. To je nesmírně důležité, abychom znovu nastavili spolupráci mezi členskými státy. a na tom opravdu trvám. A je tu celá řada různých nástrojů, které už jsem eh, popsala. A e, právě proto my chceme co možná nejširší energetický mix, přejeme si, abychom měli e, technologie zaměřené do budoucnosti a kapitál, e, abychom zároveň že potřebujeme více než jeden jediný cíl a musíme tedy trvat na třech závazných cílích, ale musíme je skutečně nově postavit, nově definovat, abychom mm, to správně definovali ve správném energetickém klimatickém balíčku. A tímto vším se musíme společně zabývat. Děkuji. Takže tímto končíme e, eh, rozpravu. Já bych nerada znovu otevírala diskuzi. Pan Zíber. Zeber. Já bych chtěl eh, říct, že tady eh, stojí na, na agendě, že debata končí ve 12.30 a teď je 11.20. Já jsem na začátku řekla dvě hodiny. Já jsem to na začátku připomněla. Já to říkám velice nerad, ale tahle debata je velice důležitá. Jsme tu dohromady s ITRE, tak já bych opravdu poprosil, abychom mohli ještě pokračovat. Já bych jenom byla ráda, kdybyste býval požádal o slovo před komisí a dalšími. Já bych chtěl počkat až do konce. Já mám ještě otázku na komisi k naší konkrétní práci. Máme eh, hlasování 9.1. Eh, a potom eh, plenárku v únoru. Tak proč komise nepočká, než odhlasujeme? Nebo komisi nezajímá, co tady v parlamentu děláme? Komisión. Komise, eh, přesně za komisi odpovědět na otázku. Ano, komise byla požádána Evropskou radou v květnu, aby připravila follow-up zelené knihy do konce roku s ohledem na to, že se bude v březnu konat další rada. Myslím, že to je určitá flexibilita ze strany komise přijít ještě v lednu, ale myslím si, že později by to bylo obtížné s ohledem na to, že se bude v březnu konat zasedání rady. Ale jak už jsem uvedla, oba naši komisaři a předseda komisaři jsou připraveni naslouchat už při těchto výměnách názoru a, a chceme tak to hlasování ohledně e, tohoto tématu v lednu. Pokud můžeme přijít v lednu, je tu veliká pravděpodobnost, Eh, že vezmeme v úvahu zprávu Evropského parlamentu. Já si myslím, že projev pana Zebra je zajímavý a myslím, že bychom mohli požádat pana komisaře, aby na nás posečkal. Kolega Grote? Vielen Dank. Ich glaube, es war sehr Děkuji. Podle mého názoru proběhla rozprava eh, výborně a komise eh, může eh, zohlednit, měla by ji zohlednit při dalších úvahách, protože nakonec zákonodárci jsme my. A my, si, my využijeme patřičného času před hlasováním, proto protože e, jde o velice e, důležité téma. Je důležité, abychom se ubrali správným směrem. E, klimatické změny a energetická politika bude určena naším současným jednáním a to je potom pak tu máme ten aspekt ekonomiky, který, kde musí být ještě lecos osvětleno Eh, dnes to tu nebylo zmíněno tak, eh, jak by podle mého názoru mělo, pak to máme eh, finančnictví a pojišťovnictví. To jsou další aspekty, které by měly být zmíněny z ekonomického hlediska. Já jsem napjatý, jak to dopadne. Máme tu jaksi vytyčenou cestu pro členské státy touto právou, přestože je, je tu pár členských států, které to tak možná nechápou, ale ten energetický, o tom energetickém mixu si rozhodnou členské státy, ale musí to proběhnout eh, harmonizovaně, aby si nehrál eh, každý svou eh, hru na svém písečku, abych tak řekl, ne, musíme to harmonizovat, abychom využili všech pozitivních stránek společného vnitřního trhu aby naše ekonomika dostala e, nový impuls a e, zároveň jsme mohli e, jednat v zájmu životního prostředí. Takže společně s mou kolegyní z ITRE tak musím říci, že debata byla vynikající a doufám, že všichni účastníci budou ochotní ke kompromisu a vzejde z toho všeho něco dobrého. Děkuji. Grazie. Děkuji kolegovi Grotemu. Všechny ty problémy jsme eh, mohli vyřešit eh, dříve. Chci říci, že 12. listopadu v 18 hodin lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. Návrh zprávy bude dostupný na at 4 pm na tomto elektronickém systému. Podepsané eh, form, mm, mm, Texty musí být eh, v orgánu poslány eh, sekretariátu. Chci připomenout všem kolegům, eh, že příští zasedání společné mezi Envy a ITRE se očekává 3. prosince. Děkuji všem za spolupráci a přeji vám pěkný den.